členem delegace pro vztahy ze Spojených států místo Žanin Chemin Pašen. Ptám se, zda někdo z vás má k tomu nějaké připomínky. Nevidím, takže tato nominace je schválena. Dovolte mi, abych vás také informoval, že v souladu s článkem 3, eh, 3 eh, a 4 jednacího řádu právní výbor eh, na svém zasedání 21. března 2010 verifikovala mandát konc Konstanc de Kryp a Jana Kozlovského. Navrhuji vám, abyste schválili tyto mandáty. Je to návrh aby oba tyto mandáty byly schváleny. Ptám se, zda má někdo připomínky. Nikdo, tudíž mandáty našich kolegů jsou tímto potvrzené podepsání um, legislativních aktů přijatých v souvislosti se spolurozhodováním. Ve středu eh, předseda rady a já podepíšeme tyto eh, akty, které